komise o zdvojnásobení kapacity plynovodu Nord Stream a dopadech na energetickou unii a zabezpečení dodávek. A jménem rady dávám slovo panu komisaři Nikolasovi Šmitovi. Máte slovo, pane ministře. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové poslanci, otázka bezpečnosti dodávek, energetických dodávek a nutnost eh, užší spolupráce v této oblasti, jak interně, tak i s našimi partnery, je vysoko na seznamu našich priorit. Energie to je strategický sektor a bezpečnost dodávek je zásadní pro Evropskou unii. V tomto smyslu byla již přijata celá řada opatření v minulosti, například třetí balíček o vnitřním trhu, směrnice o obnovitelných zdrojích a energetické účinnosti, která posiluje naši nezávislost dělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ohledně Evropské strategie pro energetickou bezpečnost, spolupráci se sousedními zeměmi energetického společenství. Na konci roku 2014 byla zahájena energetická unie. Předsednictví má za to, že je to důležitá etapa a kvalitativní skok v rozvoji energetické politiky Evropské unie a posílení bezpečnosti bezpečnosti dodávek. Tato unie má pět eh, stejně důležitých dimenzí. Bezpečnost dodávek, vnitřní plně integrovaný energetický trh, energetická účinnost, omezení emisí a konečně také výzkum a inovace. K tomuto poslednímu bodu bych rád připomněl, že předsednictví uspořádalo v Lucemburku nedávno týden energetické technologie, na kterém se sešlo více než 500 expertů z tohoto odvětví, ministři energetiky a také představitele různých podniků a také podnikatelé v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Energetická unie také zdůrazňuje posílení regionální spolupráce v oblasti energetiky. Spolupráce, která umožní posílit integraci trhu tím, že se vytvoří úspory a vytvoří se také možnosti pro investice. Zavádění energetické unie a posílení zabezpečení dodávek plynu vypadá tak, že očekáváme, aby komise v roce 2016 předložila soubor návrhu ohledně dodávek zemního plynu. Předsednictví sleduje přípravné práce, včetně veřejné konzultace. Pokud jde o projekt eh, znásobení kapacity plynovodu Nord Stream, Rada zatím nepřijala žádné oficiální stanovisko. Jedná se o obchodní projekt mezi ruským podnikem a západním podnikem. Předsednictví si je plně vědomo toho, že tento projekt obsahuje aspekty jak energetického charakteru, tak ekonomického, geopolitického a ekologického charakteru a vyvolává otázky především pokud jde o příspěvek tohoto projektu k rozrůznění zdrojů a cest zásobování eh, Evropské unie energií a také je zde otázka dopadu na ostatní země. Komise je strážkyní smluv a náležitého respektu legislativy společenství a má proto za úkol prozkoumat tento projekt s ohledem na stávající právní rámec a s ohledem na pravidla vnitřního trhu. Předsednictví vás chce ujistit, že tuto agendu sledujeme na radě Dále se postupuje v zavádění energetické unie a především se posiluje bezpečnost dodávek a energetická nezávislost Evropské unie. Jejíž součástí je také rozvoj a podpora obnovitelných zdrojů energie. Energie a klima, o tom jsme dneska hodně slyšeli. Energie a klima jsou v tomto případě úzce spojeny. Děkuji, pane ministře. A nyní má slovo pan komisař Miguel Arias Caněty. Děkuji, pane předsedo. Žení členové, chtěl bych napřed zdůraznit klíčové poselství. Eh, eh, zajistit eh, bezpečné energetické dodávky občanům a podnikům je pro nás prioritou. V nadcházejících měsících předložíme revizi řízení o dodávkách plynu a navrhneme změny mezivládní eh, dohod, abychom zajistili, že jsou v souladu s energetickou bezpečností. A to je důvod, proč jsme se rozhodli diversifikovat eh, naše energetické zdroje, dodavatele a cesty. Eh, jde o to, abychom nebyli závislí na jediném dodavateli, ať už se jedná o zemní plyn, dodávky a skladování musíme se postarat o rapidně rostoucí eh, trh eh, energii který naroste ještě více do roku 2020. Tady musíme také zajistit lepší propojení členských států. Tady eh, pokračujeme dobře. V uplynulých měsících jsme zaznamenali první matatelné výsledky v tomto ohledu, ale stále ještě je nedostatečný vnitřní trh. Několik příkladů Eh, konektivita eh, plynového eh, potrubí musí být zlepšená, zejména ve východní a střední Evropě. A my ale plánujeme v nadcházející době toto zlepšit a dosáhnout tedy plného provozu v roce 2020. Také do roku 2020 chceme vybudovat potrubí z Azerbajdžánu do Evropy eh, a mm, dále máme tady ještě transbaltické energetické trasy a to bude klíčová strategie pro úplnou integraci. Pokud jde o dohodu eh, mezi, eh, potruby mezi Polskem a Litvou, to také bude zanedlouho podepsáno a eh, nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležitá je tato práce, protože Evropská unie stále je závislá na dodávkách zemního plynu z Ruska. Polovina z něho prochází Ukrajinou. Pokud je o Nord Stream 2, komise vzala na vědomí dohodu eh, akcionářů mm, vybudovat eh, dvě další větve eh, mm, produktovodu Nord Stream. Nord Stream 2 zůstává komerčním projektem a samozřejmě komerční strany musí rozhodnout, jaká infrastruktura je pro ně vhodná, ale musíme mít jasno, jako s každým jiným produktovodem i tento musí plně respektovat právo Evropské unie, zejména třetí energetický balíček, ale také ekologické pravidla, pravidla veřejné eh, hospodářské soutěže a výběrového řízení. My to budeme striktně eh, hlídat a posuzovat. Transportní kapacita z Ruska eh, se nyní využívá pouze z 50% a to přesahuje Eh, potřeby Evropské unii. Nord Stream 2 bude ale, eh, eh, respektive zvýší ještě více tuto transportní kapacitu nebo přepravní kapacitu. Komise podporuje úsilí, aby zajistila, že Ukrajina zůstane stabilním a spolehlivým transitním státem v tomto ohledu. Evropská unie je otevřená pro ruský zemní plyn a chtěli bychom nadále z Ruska odebírat zemní plyn, ale také je důležité zajistit, aby přeprava ruského zemního plynu zapadá do naší diversifikační strategie a že eh, ruský dodavatel jako každý jiný v Evropě hraje eh, podle našich pravidel. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní zahájíme rozpravu. Nejdříve tedy zástupci jednotlivých frakcí. Za Evropskou stranu lidovou pan předseda Buzek. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já samozřejmě ctím hospodářskou svobodu. Některé firmy se řídí především chutí mít zisk a potom teprve právem. A my máme pochybnosti v případě Nord Streamu. O co vlastně jde? Je těžko hovořit o ziscích. Už téměř existuje infrastruktura, která je používána na eh, pouze z poloviny a položení eh, potrubí na dno moře je mnohem složitější než na souši a může to mít také velké dopady na životní prostředí. Nord Stream 2 je proti všem závazkům, které přijaly všechny členské státy v oblasti energetické bezpečnosti a navíc je zde zneužití dominantní tržní pozice jednoho dodavatele, což je právě prošetřováno Evropskou komisí jako antimonopolní případ proti Gazpromu. Tak abych to schrnul, ten projekt nemůže být uznán za pouze obchodní, pouze komerční je zde i politické napětí, které známe z Nord Streamu 1 a dělá rozdíly mezi členskými státy z hlediska energetické bezpečnosti, vyhrožuje našim partnerům v rámci politiky sousedství, ohrožuje je a dělí nás místo, aby nás spojil a potom je také těžko odůvodnit ho ekonomicky. My očekáváme, že Evropská komise udělá všechny možné kroky k tomu, aby v případě, že zde nebude soulad se zásadami, bude Nord Stream 2 zastaven. Tak jako se komisi podařilo zastavit eh, vytvoření South Streamu. Děkuji. Prezident Bus. Pane předsedo Busku, je zde pro vás modrá karta. Chcete odpovědět? Ano, samozřejmě. Pan Balco, máte slovo. Tisztelt képviselő úr! Az északi áramlat közvetlenül... Eh, pane předsedo, Nord Stream bude zásobovat Německo přímo ruským plynem. Zmínili jste, že stávající kapacita není dost vyučívána, to znamená postavit nový produktovod, zdvojnásobí kapacitu. Domníváte se, nebo nedomníváte se, že tato nadměrná kapacita připravuje Německo na budoucí případy, kdy nebudou dostávat plyn z Ukrajiny. Myslíte si, že se na takový případ Německo připravuje? Pane předsedo Busku, zjevně to tlumočení nebylo úplně přesné. Já jsem řekl něco úplně jiného. Naše současné unijní propojení s východem je využíváno pouze z 50%. Ještě polovina těch možností je u těch stávajících, eh, existujících propojení a proto mně připadá velmi divné a neodůvodněné budování nových propojení, když nevyužíváme ty stávající, ty, které teď existují. Zjevně něco zde nefungovalo úplně v porozumění mezi námi. parola A nyní má slovo pan poslanec Zanonato jménem frakce SD. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, děkuji, pane komisaři. Velmi nás nepokojuje ohlášený záměr zdvojnásobit kapacitu plynovodu Nord Stream. Jak zde bylo připomenuto, tím by se zvýšila naše závislost na ruském plynu a také by se omezily transitní cesty z Ruska do Evropské unie. Dnes máme tři Nord Stream, to by se zvýšilo, zdvojnásobnilo. Zatím to zdvojnásobněno není, potom eh, z Běloruska a potom je zde Ukrajina. Stalo by se to tedy pouze, byly by tam pouze dvě transitní cesty. Tedy eh, jedná se o ty transitní trasy a samozřejmě tady by došlo k porušení eh, rovnováhy mezi členskými státy a eh, pokud se eh, a jedná se tedy o jejich eh, dodávky. E Potom je tady eh, další veliký problém pro Evropskou unii a to sice, jakým způsobem formovat naši energetickou politiku, protože jestliže vyškrtneme Ukrajinu z toho eh, plynového přenosu, tak tím ohrozíme konsolidaci této země a zbytek Evropy vystavíme silnému ruskému vlivu. Ruský dodavatel oznámil, že eh, tyto dodávky skončí v roce 2020, takže to by pro Kiev znamenalo ztrátu mnoha a mnoha miliard euro, kterou každý rok dostávají za transitní tarify, což by velmi ohrozilo politickou a ekonomickou stabilitu této země, která je naprosto zásadní pro východ Evropy. Závěrem bych chtěl říci, že eh, South Stream byl tady touto hypotézou prakticky ohrožen. A máme tady stejné kritiky nyní i pokud jde o Nord Stream. Děkuji. A za EKR má slovo pan poslanec Grobarčik. Eh, kilka let temu podczas debat... Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Eh, já jsem se během eh, diskuze ptal komisaře Otingra, proč se Němci podíleli na budování Nord Stream přestože doporučení parlamentu evropského bylo proti této investici. Komisař tenkrát řekl, že vzhledem k této situaci eh, by už eh, se už nikdy nebýval rozhodnul podpořit tuto investici. A když jsem se ho potom zeptal později, proč Němci právě schválili využití tohoto plynovodu, který bude napojený na Nord Stream, který má v rukách Gazprom, tak řekl, že to je soukromá iniciativa a že německá vláda nemá žádný vliv na realizaci. Před několika týdny jsem se zeptal eh, vás, pane komisaři, na to, eh, jaký existuje vztah eh, komise eh, k Nord Streamu, pokud jde o vytvoření energetické unie, protože to je moje zpráva, já jsem zpravodem. A ta odpověď mi připomněla ty předcházející a dnes jste mi to znovu potvrdil, že se jedná o soukromou iniciativu a že komise na to nemá žádný vliv. Že Nord Stream bude dodávat 110 eh, miliard kubických metrů plynu ročně, což je více než 50 dovozu do EU. Eh, této suroviny. A celkem je to proti myšlence diverzifikace, co se týče bezpečnosti dodávek do Evropské unie. Především se to týká zemí střední a východní Evropy, které jsou tím pádem eh, ponechány na pospas. A já si myslím, že tato situace musí být zrevidována ze strany členských států, pokud jde o závazky v oblasti ochrany životního prostředí či provádění energetické politiky. Souhlas eh, s takovou investicí bude mít dopad na bezpečnost eh, dodávek. A chci se zeptat, zdali se má takovýmto směrem ubírat Evropská komise a Energetická unie? A za skupinu ALDE má slovo pan poslanec Petersen. Děkuji, pane předsedo. Projekt Nord Stream 2 je zásadní pro budoucnost evropského energetického trhu, pro, pro energetickou unii i pro třetí energetický balíček. Rusko bude klíčovým partnerem EU v nadcházejících dekádách jsme vzájemně propojeni, závislí a to by mělo ovlivňovat naše úvahy o klíčových energetických projektech. Ale Rusko a jejich klíčový exportér Gazprom se otevřeně vyjádřili proti snahám EU o liberalizaci energetického trhu a snaží se narušit strategie diversifikace. Máme zde tedy mnoho důvodů, abychom se k jejich návrhům stavili velice obezřetně. Jak víte, Evropský parlament pracuje na cílích pro budoucí energetickou unii v Evropě. A já bych si rád vyslechl vaše vyhodnocení toho, jak by Evropská unie mohla pokračovat s diskusemi o Nord Streamu 2 s ohledem na hlásení zásady EU pro energetickou unii. Například můžete nám říci, kolik zemí EU bude, provede strategické přízkumy, pokud jde o rozšíření Nord Streamu, aby vyhodnotili geopolitické dopady tohoto projektu? Já myslím, že e, řada zemí provede pouze posouzení dopadů, ale nebude to již zahrnovat to širší politické vyhodnocení a posouzení té situace. Já bych tedy navrhoval, aby komise zahájila dialog s relevantními členskými státy a aby sdělila parlamentu, kolik z těchto zemí skutečně e, provede geopolitické vyhodnocení této situace. Stejně tak požadujeme informace o tom, jakým způsobem se komise staví k těmto otázkám a žádáme, aby komise provedla a publikovala geopolitickou studii o dopadech eh, plynovodu Nord Stream 2 a o tom, jaký to bude mít dopad na evropskou politiku sousedství a vztahy s Ukrajinou. Děkuji. Per il gruppo. Děkuji. Za GUE NGL má slovo pan poslanec Silikiotis. Děkuji vám. tady vidíme, že na konci všeho máme výsledek spočívající v tom, že to bude mít eh, dopad na dodávky do Evropy, ale tady nejsou brány eh, na zřetel nedostatky, které jsou v Jižní Evropě, netolik na severu. V Evropě si musíme uvědomit, že existují členské státy, které jsou izolovány. Na jihu jsou země, které čelí obrovským problémům pokud jde o dodávky a pokud jde o energetickou bezpečnost. Je tedy důležité, abychom se také soustředili na plynovod v oblasti Středomoří, protože musíme eh, posílit otázku energetických zdrojů na jihu Evropy. Musíme se soustředit na ložiska, která máme ve východním středomoří a nedívat se tolik jinam. Je zásadní, aby se v této oblasti vytvořil bod, kde by vznikal eh, plyn a kapalný plyn. A musíme posílit také obnovitelné zdroje a musíme zaručit eh, zabezpečení spotřeby. A jak to bude zapadat do Nord Streamu? Za zelené má slovo pan poslanec Turms. Chci nejprve poděkovat kolegovi Buzikoferovi, který stál u zrodu této iniciativy diskutovat o této problematice dnes večer. Zdvojnásobení kapacity Nord Stream mezi Ruskem a Německem je velmi špatný nápad. Já si dokonce myslím, že bychom to mohli vnímat jako provokaci, která ohrožuje jednotnost eh, energetickou unii a politiku sousedství EU. Politika Gazpromu je jasná. Odstřihnout Ukrajinu od tranzitu se všemi svými politickými jako ekonomickými důsledky hmm, poškodit občany sousedních zemí, zemí EU tím, že se zkomplikuje a zdraží dodávky zemního plynu a vytvoření dominantnějšího postavení, podkopávání hospodářské soutěže. To je všechno proti zájmům Evropské energetické unie, proti solidaritě a proti všem geopolitickým zájmům na Ukrajině jsem přesvědčen, že většina této sněmovny a většina vlád sdílí přesně tuto argumentaci. Ale eh, jsou tady důležití eh, lobbysté, Gage de France, nyní NG z Francie, německá plynová společnost eh, nizozemsko-britský Shell. Ty už čekají u nás tady v v kuloárech, aby lobovali, aby to vnímali jenom jako komerční projekt a samozřejmě mají také mocné spolujence. François Hollande, Angelu Merklovou, kteří tady byli dnes odpoledne, Davida Camerona. E, moje otázka tedy zní, kde je váš jednotný postoj k politice k Ukrajině, kde je vaše solidarita se sousedy ve střední a východní Evropě? A neříkejte nám, že jde pouze o komerční projekt, je to projekt politický vysoce eh, výbušný a rozdělující politický projev, projekt. A proto chci, aby eh, nejenom komise byla tvrdá a myslím, že tady sedí ten správný člověk, ale chci také předsedu rady Tuska, aby se předtím neskrýval. Je mi opravdu líto, pokud uh, tento projekt se nedostane na pořad jednání eh, nejbližších summitů, měli bychom zapomenout na energetickou unii. V unii chci, aby paní Merklova, pan Oland, pan Cameron vysvětlili ostatním předsedům vlády, proč se skrývají, proč podporují tento projekt, který musí být zastaven. Děkuji. Děkuji a za EFDD má poslan... slovo pan poslanec Tamburáno. Děkuji. Eh, v řadě vystoupení se hovoří o projektu Nord Stream jako o problému, ale musíme to vnímat také jako symptom jiných nevyřešených otázek. Evropská unie eh, velmi pozdě přistupuje k energetickému přechodu, kdy máme stále ještě velkou potřebu ruského plynu. My jsme o tom hovořili mnohokrát této instituci a nikdy jsme nebyli vyslyšeni. Eh, musíme tady dělat velmi obtížné geopolitické volby a snažit se nastavit velmi citlivou rovnováhu. Nikdo by nemyslel ani na, na to, že je potřeba Nord Stream zdvojnásobit, kdyby Ukrajině bylo skutečně pomoženo a došlo ke skutečné stabilizaci a nepodporovali bychom studenou válku na našich hranicích. Je jasné, že nám tady chybí silná demokratická politická unie. Některé státy si dělají rozhodnutí, jaká chtějí a podléhají zájmům finančních finančních a průmyslových gigantů, kteří rozhodně nejednají v zájmu všech občanů Evropské unie. A přesto většina tohoto parlamentu stále podporuje tu linii úsporných opatření a euro e, značky, kdy se dostávají na kolena sociální systémy občané, zejména v Jižní Evropě. Kolegové, toto je velmi vážná situace, nemůžeme již dále mlčet co řekneme na to, že sankce Rusku e, nic neřeší. Kdo uhradí škody podnikatelům na Jižní Evropě? Německo? Možná snad prostřednictvím budoucích zisků z projektu Nord Stream? Toto jsou všechno věci, milí kolegové, o nichž vy velmi dobře víte, vy je velmi dobře znáte. A teď si hrajeme na nějaké dobré lékaře Evropské unie, která je nemocná, místo abychom řešili příčiny paměti blaho našich voličů. Potřebujeme tedy, že je potřeba energetický přechod vést směrem k dekarbonizaci, abychom zajistili větší geopolitickou bezpečnost a suverenitu. Také musíme změnit naši zahraniční politiku, abychom prosadili naši cestu směrem k míru, eh, pokud jde o veškeré státy, které nás obklopují, a abychom neuškodili nikomu. Tudíž my požadujeme, abychom my byli první, kdo ukážou cestu našim evropským kolegům. Děkuji a za uh, eh, ENF pan poslanec Bej. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, my vždycky s velkou zlostí toto odsuzujeme, ne, za, eh, koušeme do ruky, která nás živí. Eh, na Rusku jsme závislí, byť si to nechceme přiznat. Já si myslím, že to musíme uznat. Eh, eh, připomenu rozhodnutí eh, Jeroma Ferriera, který předsedá asociaci pro plyn ve Francii a který také vystupoval tady, tak hovořil o projektu South Stream. Pan Ferrier prohlásil, cituji, Evropa se nebude bránit ruskému plynu nebo se tím vybavovat. Nový generální ředitel Mezinárodní agentury pro energetiku se také vyjádřil. Uvědomme si, že jde právě eh, o to, že, eh, že ukrajinské úřady jsou podpořeny vámi a mohou pak obvinovat Rusko z úplně všeho a uvědomme si, jak je důležité zajistit bezpečnost plynu, který nemá být odváděn jinam, než tam, kam je namířen. Musíme si uvědomit, že právě e, Ukrajince neplatí, nesplácejí pohledávky, své závazky, tedy nedokáží splatit. A to, pak vznikají konflikty mezi EU a Ruskem. E, ehm, 150 milionů dolarů. To jsou kde víme, že se plítvá tímto plynem v obrovských částech eh, světa, pak není eh, dostatek plynu na topení. A uvědomme si, že všechny státy, které podporují přiblížení k Evropské unii, to dělají tím, že se snaží komplotovat proti Rusku a odmítat tohoto přirozeného partnera. No, uvědomme si, že státy jeho východu zaznamenaly podstatné selhání projektu South Stream, Sur, Srbsko, eh, Maďarsko, eh, Itálie a další. A víme, že France Rangy, rakouské MV a eh, anglo-nizozemský Shell a další popsa, podepsali smlouvu o vytvoření Nord Stream 2. Gazprom má pak 51% v tomto projektu, každé z těch států má 10% a francouzská NG má 9%. A uvědomme si, že toto je podstatné, že to umožní zdvojnásobit současnou kapacitu. Komise zatím nemůže všechno skrýt, a snaží se vyhnout závazkům vůčím Rusku tím, že se rozhodla odmítnout South Stream. Ale dlouhodobě by Nord Stream zajistil stabilitu, kterou potřebujeme víc více než kdykoliv jindy, pokud chceme eh, vytvořit trvalý mír v Evropě. Monsieur, monsieur. Prosím, pane Baj, máte modrou kartu, přijmete ji? Pane eh, Andrevičus, vážený kolego, my jsme zde slyšeli takovou chválu na Gazprom jako nejspolehlivějšího dodavatele plynu do Evropy. E, možná e, přijmeme tuto myšlenku, ale jak vysvětlíte situaci v samotném Gazpromu, možná jednom z nejkorupovanějších podniků v Evropě, když vidíte jeho obrovské budovy, které vlastní management poblíž Moskvy a kde probíhají skutečně na černo různé smlouvy. Jak před, si představíte, že Ukrajině Gazprom uč účtuje vyšší ceny než Německu? Tam nevidíte nic politického, vidíte to jenom čistě ekonomicky a finančně. Jak byste vysvětlili vyšší cenu, kterou účtuje Gazprom Ukrajině než Německu? Jako ekonom, jak byste nám to vysvětlil? Chers collègues, votre Milí kolego, vaše poznámka jasně ukazuje tu celkovou hostilitu vůči Rusku, která tady zaznívá ehm, v tomto parlamentu. Gazprom ehm, nikdy neselhal v dodávkách plynu a co se týče různých tarifů, které uplatňuje, to se dá vysvětlit opakovaným nesplácením závazků ze, závazku ze strany Ukrajiny a e, musím říci, že e, pak je tam rozdíl v důsledku těch nesplacených dluhů. Corvin Mikke. Slovo má nezařazený pan poslanec Korvin Mikke. Komisáře, <clears throat> upřejmě, prosím, já... Děkuji za slovo. Chtěl bych říci, že e, soukromé firmy sice budují plynovod, ale neděle z nás blázny a že by v Německu či eh, v Rusku eh, s tím nemá nic dočinění vláda. Něco takového se nedá udělat bez eh, vlády. Pán Kaněte hovoří o tom, že znásobení Nord Streamu pomůže rozšíření dodávek a variability. Prosím, nedělejte z nás hlupáky. Jeden kolega tu řekl, že Nord Stream 2 by složil proto, aby se překonaly ty dodávky, které jsou z Ukrajiny. Eh, máme tajné lobbysty Gazpromu, eh, předpokládám, že jsou i na komisi a překvapilo mě, že zelení bojují proti uhlí jádru břidlicovému plynu E, to jsou věci, které Gazprom nenabízí a nevím, odkud mají zelení tolik peněz na svoje akce. A k tomu se ještě připoje komise, která nevidí nic na tom, že Polsko, protože tam plynovod nepůjde přes Polsko, a to, že Nord Stream nepůjde přes Polsko, umožňuje vydírání Polska. Gazprom zatím nic takového nedělá, ale může s tím kdykoliv začít. A Polsko se musí předtím ochránit. Každopádně si myslím, že dokud Evropská komise nevidí žádnou hrozbu, tak si říci, že i v komisi sedí agenti Gazpromu, anebo jsou to hlupáci. Na parola onorevole Karins. Děkuji, slovo má pan poslanec Karins. Děkuji. Evropská unie má jednu eh, strategickou eh, slabinu a to, že závisíme na dovozu, především co se týče energie. Závisíme tedy na jiných dodavatelích, na, Rus, na ruských dodavatelích. To je naše slabina, ale řešení máme. Řešení spočívá v tom, že eh, musíme vytvořit Evropskou energetickou unii. A opírá se to o tři důležité body. Za prvé musíme snížit závislost energie, za druhé musíme zvýšit naši konkurenceschopnost a za třetí eh, musíme diverzifikovat zdroje energie. Eh, projekt Nord Stream 2 dosáhl opaku. Eh, to nepodporuje náš cíl v Evropské unii, protože tím se zvyšuje naše závislost na Rusku a snižuje se konkurenceschopnost a potom ty zdroje se nediverzifikují. Naopak, eh, všechny ty zdroje jsou v Rusku. Proto bych chtěl ještě říci, v případě, že se zdvojnásobí kapacity, tak potom Ukrajina bude izolována. My se snažíme podporovat Ukrajinu z Evropské unie, ale my takto přijdeme o prostředky, nebo oni takto přijdou ty prostředky a energetické zabezpečení nebude zaručeno. Můžeme zastavit tento projekt. Můžeme to udělat politicky. Stejně tak jako u projektu South Stream, což bylo zastaveno politicky, také to můžeme zastavit e, právním způsobem. Zde bychom chtěli požádat Evropskou komisi, aby zrevidovala jak to vypadá se smlouvami mezi podniky, mezi velkými podniky a mezi dodavateli z třetích zemí, konkrétně Gazprom. Děkuji. Balčitis. Děkuji, slovo má pan poslanec Balčitis. Děkuji, pane předsedo. Energetická závislost Evropské unie na Rusku respektive energetická nezávislost na Rusku, je jedním z našich hlavních cílů, o který usilujeme v rámci energetické unie. Takže jestliže podepisujeme eh, takové projekty, jako je zdvojnásobení kapacity mm, Nord Streamu, tak to jde proti směrům této politiky. A eh, také to bude mít neblahé dopady na jiné státy, které budou izolovány od stávající e, sítě. V jaké situaci se ocitnou takovéto země? Země jako třeba Litva, které budují projekty LNG bez jakýchkoliv evropských fondů a které se snaží e, ze všech sil snižovat své energetické náklady privátní firmy dělají rozhodnutí, které jdou proti zájmům našich partnerů, jako je třeba Ukrajina. Potom nezbývá, než si položit otázku. Je naše snaha o zvýšení energetické bezpečnosti a mm, závislosti Ruska na Rusku stojí za to, za to? Je to skutečně skandální, že Evropská komise zatím eh, nemá k dispozici veškeré informace o těchto smlouvách ještě předtím, než je podepisuje. Je to skutečný skandál, který spochybňuje efektivitu našich institucí. Děkuji, slovo má pan poslanec, paní poslankyně Fotiga. Pociąg północny był... Děkuji vám. Eh, Nord Stream Rusové používají tak, aby mohli vyvíjet nátlak na náš region a na Ukrajinu. Ohrožuje to naši bezpečnost a nejenom energetickou, ale také na straně Evropské unie to přispívá k narušení zásady solidarity. Říkám to také i v souvislosti s nově vzniklým Turkish Stream, protože tady se hovoří o hospodářské podstatě obou projektů. Ale to jednoduše eh, znamená, že se bude eh, podléhat eh, ruské propagandě. A měli bychom bojovat proti takovéto ruské strategické komunikaci. Děkuji, pan poslanec Auštrevičus. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, kolegové, v červenci letošního roku se skupina poslance tohoto parlamentu, včetně mě, obrátila na pana komisaře, kde jsme ho požádali, aby vyhodnotil eh, dopady zdvojnásobení kapacity Nord Streamu. Musím říct si, pane komisaři, že vaše písemná odpověď mě šokovala. A to sice cituji. Navýšení kapacity systému Nord Stream je v prvé řadě komerčním rozhodnutím. Takže já bych to označil za prostě všechno je tak, jako vždycky. Nic nového. V návaznosti na eh, názory, které tady řekli moji kolové, bych vám chtěl položit tři otázky. Za prvé, eh, s ohledem na geopolitické aspekty, jste si skutečně jistý, že to je komerční projekt? Mám na mysli zejména obejití Ukrajiny. Takže to za prvé. Za druhé, nemyslíte si, že rozšíření Nord Streamu jde proti evropské strategii pro zabezpečení dodávek a energetickou unie? A za třetí, podle vás, jak tyto věci vzájemně do sebe zapadají? Tedy zdvojnásobení Nord Streamu na jedné straně a na druhé straně snížení závislosti na Rusku. Děkuji předem za vaši odpověď. Děkuji, slovo má Pan poslanec Ferreira. Děkuji vám, pane předsedající. Dosažení energetické unie neznamená nic jiného, že tento strategický sektor bude eh, podroben zájmům velkých eh, mocností a hospodářských subjektů, které jsou stále více nadnárodní. Eh, pokud jde o rozvoj infrastruktur, a také co se týče té cílené integrace trhu odpověď na ty závažné otázky, tak jako energetická účinnost, diverzifikace e, zdrojů, včetně vhodného využití zdrojů každé zemi, dodávky či izolace energetická některých států, to jsou všechny otázky, které budou ponechány až na druhém místě. Jsou to otázky, které pouze v rámci demokratické a veřejné kontroly můžou být opravdu řešeny. Energie je veřejný zdroj a cený zdroj. To zdroj zachránit z rukou soukromých firm. Jsou to monopoly, které jdou jenom eh, ve prospěch těch, kteří chtějí docílit této energetické unie. Eh, Děkuji, pan poslanec Taran. Děkuji, pane předsedo. Iniciativa pana komisaře Ševčoviče o posouzení právních aspektů projektu Nord Stream 2 je velice vítána, protože otevřené využití e, nástrojů pro geopolitické cíle je součástí, abych tak řekl, té tradiční války. To, co vymysleli firemní právníci v Rusku, Německu i jinde, e, by mělo být politického hlediska narušeno, ale vznikne nám tady situace, na které nikdo nevydělá. Víme, že ten legislativní trouhelník komise Rada a parlament se velmi snadno dokáže přetransformovat na bermudský trouhelník, kde zmizí jakákoliv dobrá vůle, kde přičemž pan předseda Tusk eh, to bude mít pevně v rukou. Jedině tak možná paní Merklová a paní Holand uvidí na základě toho, co jim řekne pan Fico či pan Sobotka a jiní, jaká chyba je nechat pana Putina a pana Šrédra, aby si budovali tady ten svůj neblahý plynovod. Já myslím, pane Kanete, vy máte zkušenosti, ano, z ropného průmyslu, ale já mám zkušenosti z plynařského průmyslu z určité sovětské doby a podobně. Takže můžu vám říci, že Rusko sice chce, tváří, že chce dodávat plyn, možná má několik milionů ve Francii, ale 50% jde na Nord Stream 1, takže zastavte ten hloupý plán, na němž všichni proděláme. Děkuji. Pane Tarande, chci vás upozornit, že jste zdvojnásobil čas, který jste měl k dispozici. A slovo má pan poslanec Senfield. Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedající. Klíčovým krokem k budování energetického eh, zabezpečení Evropské unie je zmenšit závislost Evropy na dovážení zdrojů energie především z jednoho východního směru, protože eh, takovouto, v takovéto situaci nemůžeme považovat plynovod Nord Stream, která by odpovídala společným zájmům nebo která by odpovídala zásadám Evropské unie či eh, strategii energetického zabezpečení. Čelíme situaci, která je velmi zajímavá. Na jedné straně se ve všech strategických dokumentech Evropské unie zdůrazňuje potřeba dosáhnout diverzifikace zdrojů a cest dodávek energie. A na druhé straně se e, podepisují investiční e, předběžné dohody, které způsobují ještě větší závislost členských států na Rusku. V tomto kontextu nevypadají věrohodně také projevy některých politiků, kteří tvrdí, že se jedná o soukromé obchodní projekty, do kterých není možno se plést, ale nemůžeme zapomínat na to, že Německo je spoluvlastníkem některých podniků, které podepsali memorandum o porozumění s Gazpromem, takže eh, těžko věřit, že německé koncerny podepisovaly Eh, něco v tak dlouhodobém horizontu, aniž by s tím souhlasila německá vláda. Nord Stream 2 nejenom, že ohrozí eh, politickou situaci, ale přinese to také hospodářské ztráty pro některé členské státy, například pro Polsko a Bulharsko anebo i pro naše partnerské země, jako je Ukrajina či Turecko. Ukrajina už nyní odhaduje ztráty na dvou miliardech eur ročně a tento projekt nazývá, cituji, Zrada evropských myšlenek solidarity. A z těchto příčin Evropská unie by měla mít, eh, by měla tlačit na pozdržení projektu. Děkuji. Děkuji, slovo má pan poslanec Gierek. To z jedné strany Energetická unie je na jedné straně eh, jednotný konkurenční trh s energií a na druhé straně je to realizace evropského klimatického cíle. Hlavním nástrojem, který vede k tomuto cíli, je energetická účinnost. Znásobení severního plynovodu by mohlo mít důležitý vliv na vybudování energetické unie a také na zabezpečení dodávek. Když se podíváme na tuto situaci rozumně a zaměříme-li se na budoucnost a zapomeneme-li na politické spory či na historické problémy, které přeci nemůžou trvat věčně, tak si musíme přiznat, že budování druhého plynovodu Nord Stream je rozumným řešením konverze plynové energie na elektrickou energii je 20krát účinnější než eh, přeměna z uhlí. Máme tady ale ještě další aspekt eh, účinnosti a to je velká flexibilita pro výrobu elektrické energie eh, v součinnosti s větrnou energií, protože turbiny jsou výborný způsob, jak dosáhnout účinnosti během takzvané špičky. Ti, kteří eh, jsou pro budování Nord Streamu, to velmi dobře pochopili, ale v případě nového projektu je důležité, abychom dospěli ke společnému rozhodnutí, tak abychom investovali do pobaltského regionu, eh, díky čemuž bude eh, zabezpečené společné využití. A také důležité, abychom se vrátili k myšlence JAMO 2. Kaffa Group Děkuji a za skupinu FKR má slovo paní poslankyně Fan Bosuj. Děkuji mnohokrát. Eh, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, plán dvojnásobit kapacitu Nord Streamu jdou na 100% proti cílům energetické politiky, které jsme si stanovili. Chceme být méně závislí na ruském plynu a nikoli jenom formou diverzifikace zdrojů, ale také hledáním alternativních energetických zdrojů. A pokud se podíváte na kapacitu Nord Streamu eh, i tak se používá pouze na 50 své kapacity tedy. A zcela jistě musíme zvažovat další aspekty a nechceme, aby se toto stalo geopolitickým problémem. Otázka tedy zní takto, kde chceme brát energii v budoucnu a na co se chceme a můžeme spolehat. Máme zdroje, které bychom mohli využít jiné než tuto smlouvu. Děkuji. Jesenko Selmovič, prosím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 Je známo, že ruský plyn eh, tak se dá využívat tím, že se eh, země odrazují od toho, aby se podívali na západ a zůstali závislé na Rusku. Například byly pozastaveny do zá, dodávky do Estonska a ve stejnou dobu vznikl stop stav v Gruzii. Na Ukrajině se stalo to též, ceny byly navýšeny a eh, Arménie, Kyrgyzstán, Podněstří a Gruzie, všechny tyto oblasti se eh, setkávaly s navýšenými cenami. Bosna, Srbsko a tyto země jsou závislé a musí tančit, jak Kreml píská. Na závěr chci doplnit tolik, že Nord Stream 2 pravděpodobně uh, Eh, se tvrdí, že se zvýší závislost Ukrajiny, jak zajistit, aby se to do budoucna nestalo, když jaké prostředky komise použije, aby tomu do budoucna zabránila? Τώρα seis Lefteris Christoforou a Dio Lepto Parakalo. Děkuji vám, pane předsedající já, co bych chtěl zdůraznit, je, že eh, zde v parlamentu bychom měli být všichni objektivní. Od eh, chvíle, kdy jsem byl zvolen europoslancem, tak slyším, že komise, rada, co se od nich dozvídám, je, že Evropská unie má být eh, soběstačná z hlediska energetického, že má být nezávislá a že bychom měli mít eh, hodně zdrojů dodávek, tak abychom eh, nebyli eh, oběťmi vydírání energetických dodavatelů Evropské unie. Nesmíme se dostat do této pasti. A já bych chtěl vědět, jestli se opravdu dosáhne nebo dosáhlo tohoto cíle pomocí Nord Stream 2. Pane komisaři, vy jste dnes velmi dobře řekl, že Evropská unie musí mít hodně zdrojů, dodávek eh, pro zemní plyn, ale jak tohoto cílu cíle dosáhneme, protože jsme v krizi. Nyní musíme přicházet s návrhy a s řešeními. My máme takové řešení a to, že bychom měli využít eh, naše místní zdroje energie. Myslíme si, že ve Středozemním eh, moři máme ložišť, ložiska a ta bychom měli využít. Měli bychom dát eh, k dispozici toho bohatství Evropské unii, tak aby Evropská unie byla co nejsoběstatečnější, aby nezávisela pouze na jednom zdroji energie. Musíme dosáhnout toho, aby Kypr byl alternativou pro eh, produkci zemního plynu společně s Řeckem a s jinými zeměmi regionu jako Izrael či Egypt. Zároveň bychom se měli soustředit na to, abychom našli reálná řešení, která by zabránila tomu, aby nikdo nemohl Evropskou unii vydírat. Pokud je o energii, musíme přicházet eh, s řešeními, která budou mít eh, šanci uspět v budoucnosti. Nemůžeme přeci nevyužít eh, zdroje, které máme ve Středozemním moři na východě ve prospěch Evropské unie a jejich občanů, tak abychom dosáhli cíle té naší soběstačnosti. Jeppe Øh, herr herr vážený pane komisaři nord stream není Nord Stream se nemá rozšiřovat, je to prosté. Energetická unie by měla vycházet ze solidarity, spolupráce obnovitelných zdrojů energie a Nord Stream představuje přesný opak těchto cílů. Nord Stream 2 obchází naše baltské sousedy, Polsko plně eh, izoluje Ukrajinu eh, a skutečně nic takového nepotřebujeme. Eh, dokonce dnes se používá Nord Stream jenom na polovinu své kapacity. My tím posílíme Putina a oslabíme Evropu. A Putin, který bombarduje Syrii, si skutečně nezaslouží žádnou odměnu. Rozšíření Nord Streamu by vedlo jenom k posílení naší závislosti na ruském plynu. Ehm, místo toho bychom se měli zaměřit na energetickou účinnost a na vytváření skutečného jednotného energetického trhu. A vím, že se, pane komisaři, o to budete maximálně zasazovat. Děkuji. Tak. A e, pan posl, pan minister David Jackiewicz, mi to bardzo proszę. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl připomenout, že eh, moje země, Polsko, od začátku rozhovoru Nord Stream eh, jsme byli proti projektu realizace. My si myslíme, že tato investice ohrožuje energetické zabezpečení východní Evropy. a je v rozporu se zásadou solidarity. Není možné, aby oblasti, které spadají pod evropské právo, odsouhlasily projekt, který ohrožuje základy tohoto práva ze země, která ani není členem Evropské unie. A to se dnes děje se souhlasem některých států EU. A navíc ještě vybudování Nord Streamu číslo 2 je e, proti hospodářské bezpečnosti. Je to destabilizace, protože nyní evropský trh je ovládaný monopolem. A chci se zeptat, kde je solidarita, o které tolik slyšíme, eh, když jde o otázku uprchlíků například v případě německých politiků. A měl bych krátký dotaz na pana komisaře. Myslíte si, že existují analýzy eh, Nord Streamu eh, pod úhlem součinnosti s třetím energetickým balíčkem? Píšelo Ur Čaba Molnar. Děkuji, pan Čaba Molnár. Děkuji. Eh, děkuji, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane komisaři. Eh, není eh, jisté, že potřebujeme pouze udržitelné zdroje energie. Nejedná se o, o životní prostředí. Je to špatná interpretace zelené ekonomiky. Jedná se o motor průmyslového rozvoje. Potřebujeme samozřejmě tradiční zdroje energie, ale každopádně potřebujeme také diverzifikaci, protože bez diverzifikace je evropská energetická bezpečnost neudržitelná. Podle údajů Evropské komise eh, klesají ceny energie díky diverzifikaci v Evropě. Zde by měl sehrát roli také ruský plyn. Naše závislost by neměla být ale jednostranná. jednostranná. Rusové potřebují také Evropu, oni na nás také závisejí, protože ve srovnání s jejich eh, partnery, tak my jsme mnohem spolehlivější, eh, protože potřebujeme právě energetickou bezpečnost v Evropě a potřebujeme obnovitelné zdroje energie, tak aby jsme byli udržitelnější. Eh, děkuji. Pan Zbigněv Kužmuk. Prosím, minuta. Projekt investiční Nord Stream 2 Děkuji. Investiční projekt eh, Nord Stream je eh, v první řadě politickým a ne eh, hospodářským předmětem, protože v současné době Nord Stream 1 se v současnosti využívá pouze na 50% a realizace Eh, takovéto investice ze strany eh, západních společností v spolupráci s Gazpromem, který stále dominuje na trhu a vůči kterému komise vede antimonopolní řízení. Je to jednoznačně zlehčování nejenom evropského práva, ale také solidarity, která je součástí energetické unie, kterou podporuje 28 členských států. Zatímco vlády největších evropských zemí vyžadují solidaritu od střední Evropy v otázce emigrantů, tak jako představitel eh, největšího z těchto států Polska žádám vás o solidaritu v otázce energetické bezpečnosti, která je uvedena nejenom v tom zmiňovaném projektu o energetické unii, ale také to zakotveno v Lisabonské smlouvě. Chceme vás požádat o zablokování realizace této eh, v první řadě ruské investice. Eh, děkuji vám. A nyní pan Griffin. Minutu, prosím. Thank you, President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Bez bezpečnost v energetice patří k hlavním úkolům Evropy. Závislost na dovozu energií se ve Velké Británii za poslední léta výrazně zvýšila, zvláště na dovozech zemního plynu. V tomto kontextu chci zdůraznit, že řešení pro energetickou bezpečnost zahrnují prohloubení integrace trhu, posílení úsilí v oblasti energetické účinnosti a podporu eh, využívání obnovitelných zdrojů. Zdvojnásobení kapacity eh, Nord Streamu má několik dopadů, které musíme eh, důkladně zvážit. Musí to učinit komise. Zaprvé, pane komise musí zajistit, aby projekt byl v souladu se zákony EU v oblasti energetické evropského trhu. Apeluji také na komisi, aby eh, proskoumala, co bude znamenat prodlížení, pro zvýšení kapacity tohoto plynovodu pro země na východě a ve středu Evropy. Pokud chceme usilovat o energetickou bezpečnost, která pomůže všem členským státům, nejsem přesvědčena, že k tomu řešení patří tento projekt. Eh, thank you. Eh, Děkuji. A nyní přejdeme Eh, do spontánní rozpravy. Mám tady na seznamu čtyři osoby. A jako první? Eh, dzisiaj na tej sali Všechno bylo již eh, řečeno eh, do značné míry, eh, ale zapomněl se tu na solidaritu, na respektování práva právního státu. To jsou základy Evropské unie a my o nich hovoříme velmi často. V této sněmovně jsme mnohokrát opakovali tento princip. A Klademe si otázku, proč by solidarita měla být svazující pro členské státy. Uvědomme si, že eh, Nord Stream a další eh, možnosti, které zvýší energetickou účinnost. Já bych s tímto tvrzením nesouhlasil. Eh, Toru Claudian Franzulica. Franzolica. Commissioner, when the European Council of March Děkuji, vážený pane komisaři. Když Evropská rada eh, v roce 2014 rozhodla, že musíme pracovat takový plán, který sníží naši závislost na Rusku, bylo navrženo, že kromě posílení s našimi stávajícími dodaviteli, s výjimkou Ruska, by měly být rovněž nové cíle takové, abychom hledali nové energetické zdroje. Mimochodem, toto rozšíření plynovodu Nord Stream 2 by mělo negativní dopady na země střední a východní Evropy a podporuje zájmy jenom některých evropských zemí a některých firm. Jde tedy proti zásadám solidarity, eh, tak jak jsou nastaveny ve stávající strategii, kterou komise vypracovala na žádost členských států. Jedná se o velmi negativní kroky pro některé evropské země z pohledu solidarity a soudržnosti. Tudíž já se domnívám, že se potřebujeme držet naší energetické, evropské energetické strategie, pokud nechceme být vystaveni různým výpadkům v důsledku politické a jiné nestability. Děkuji.

rozhodnutí Angela Merklová nám řekla, že nechce opustit Ukrajinu. A v ten samý moment německé podniky podepsaly dohodu s Gazpromem pro s cílem zdvojit, zdvojnásobit eh, kapacitu tohoto plynovodu. Je-li, našem, je-li naším cílem levná a bezpečná energie, tak si musíme uvědomit, jakým způsobem ta energie přichází do Evropy. A postoj Řecka je zásadní tady v této konjuntuře. Víme, že existují ložiska v Egyptě, v Izraeli, e, na Kypru a v Řecku. A to mění situaci. Musíme využít tady tato ložiska, která máme v Řecku, protože tím eh, nebudeme tolik záviset na trojce a na těch záchranných programech. Pan Rope. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Komisie neturė... Vážený pane komisaři, komise by neměla tento projekt vnímat pouze jako obchodní projekt měli by vnímat ze širší perspektivy, uvažovat o klimatu, energetice a politických cílech. A samozřejmě je to proti našim cílům diverzifikovat dodávky energie. A také to není v souladu s našimi prioritami, které souvisejí s posílením energetické bezpečnosti, Otázkou je, zda sever nepotřebuje další zařízení infrastruktury v Baltském moři. Už dnes máme alternativní zdroje dodávek plynu. V Litvě je terminál LNG například a ten se používá zatím jenom ze třetiny svých kapacit z různých důvodů. A doufám, že tento projekt se nestane dalším neúspěchem našich politik, protože je nemůžeme vnímat jako něco, co je v zájmu evropské politiky. Nemůžeme takové projekty podporovat. Uh, thank you. Uh, on behalf European... Děkuji a za Evropskou komisi má slovo náš vážený host, pan Miguel Arias Cañete. Thank you, thank you, Děkuji, děkuji pane předsedo, vážení poslanci. Chtěl bych vám všem poděkovat za vaše vystoupení a jsem velmi rád, že se na toto téma díváme víceméně podobně. V kontextu energetického zabezpečení je diverzifikace klíčová a o to se Evropská komise snaží. My podporujeme veškeré projekty na diverzifikaci. Chystáme se na začátku příštího roku spustit další strategii a věříme, že také se více zaměříme na rozvoj LNG. Také budeme podporovat rozvoj jižního koridoru, protože je velmi důležité, aby byly rozjety také plynovody přes tyto oblasti nechceme navázat eh, vazby jenom s Azerbajdžanem až, ale také s Turkmenistánem a jinde, až se zlepší situace. Hovoříme o velkém množství e, plynu, nějaké 3000 BMN jednotky tam máme. To bylo prokázáno. Toto jsou ty možnosti navýšení. Rovněž chceme propojit Iberský poloostrov se střední Evropou. A toto také zajistí tok alžírského plynu. Takže máme tady celou řadu diverzifikačních projektů. Budeme se snažit tedy o diverzifikaci zdrojů i jednotlivých cest. Nord Stream nejde proti tomuto projektu. Naopak, jestliže bude podpořen, tak nedojde jenom k závislosti na jednom dodavateli, ale na, jednom, na jedné cestě. Tento projekt bude koncentrovat 80 dodávek z Ruska na jednu cestu a přispěje k dominanci eh, Gazpromu na německém trhu ze 40 na 60 Takže eh, přiblížení tohoto projektu k naší strategii máme tady vážné pochybnosti. Potřebujeme zajistit bezpečnou cestu přes Ukrajinu, což zlepší situaci v Evropské unii. Čili ze všech těchto důvodů projekt Nord Stream 2 nemůže nikdy být projektem společného zájmu a nemůže se nikdy tedy těšit evropské podpoře ani evropskému financování. Chtěl bych vás ujistit, že budeme pokračovat v přísném posuzování projektu Nord Stream 2, zejména abychom zajistili plné dodržování příslušné legislativy. Budeme také spolupracovat s německým operátorem i regulačními úřady a navíc také komise vyhodnotí zákonnost projektu Nord Stream 2. Parlament budeme určitě informovat o dalším vývoji. Společnosti se musí rozhodnout, zda ten projekt je komerčně realizovatelný nebo ne, ale pokud bude implementován, tak komise zajistí, že bude zcela v souladu s evropským AKY. Jak jsem již řekl, Nord Stream 2 musí plně dodržovat evropskou legislativu, zejména třetí energetický balíček, ale také legislativu týkající se zadávání veřejných zakázek, konkurenceschopnosti či životního prostředí. A my na to dohlédneme. Děkuji. European Děkuji a slovo má Evropská rada, pan minister Nikolas Schmidt. Pane předsedo, budu velmi stručný. Eh, předsednictví děkuje parlamentu za tuto užitečnou rozpravu a o zájem o energetickou bezpečnost a rozumíme tomu, jak vnímáte projekt plynovodu Nord Stream. Energetická bezpečnost je zásadním tématem pro Evropu, pro její obyvatele, pro hospodářství. Energetická bezpečnost, jak ukázala naše rozprava, má celou řadu aspektů hospodářských, ekologických, ale také geopolitických. Je potřeba mít společné cíle, společnou vizi a hovořit jedním hlasem. Energetická unie nabízí rámec, který by měl umožnit Evropské unii dosáhnout svých cílů. Já bych rád navázal na slova pana komisaře a zmínil, co je zakotveno v závěrech zasedání Rady 19. a 20. března 2015. Bod D konkrétně uvádí, že je potřeba usilovat o to, aby většina dohod které souvisejí s nákupem plynu od externích subjektů, musí být v souladu s právem Evropské unie, posilovat transparentnost dohod. Dohody musí být kompatibilní s předpisy Evropské unie v oblasti energetické bezpečnosti. A myslím si, že to, co pan komisař řekl, jde právě tímto směrem. A předsednictví samozřejmě sdělí obavy, které jste zde dnes večer vyjádřili těm, kterých se to týká. Děkuji. Eh, eh, merci beaucoup, merci Děkuji vám, pane ministře. Ministře, zamykám debatu.